As I see Mr. De Jong... Jak vidím, pan De Jong je už v sále, tak já požádám kolegy o pozornost a budeme pokračovat. Je to bod 5 na pořadu jednání a jde o stanovisko ke zprávě výboru pro kulturu o uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Nejdříve dám slovo zpravodajovi panu De Jongovi a pak dostanou slovo další členové výboru. Prosím. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručný, protože je pravda, že máme ještě spoustu bodů na pořadu jednání a je velmi důležité, aby všichni měli dostatek času na vyjádření svých názorů. Já samozřejmě nemusím eh, celý ten text ještě jednou předčítat. Myslím si, že jde v každém případě o velmi zajímavé téma. Komise o tomto tématu už také hovořila, to znamená hovořila o té směrnici o audiovizuálních mediálních službách, jak by měla tedy vypadat, k čemu by měla eh, sloužit. To znamená, že já v tuto chvíli nemusím zacházet do detailů. Já jsem se snažil v podstatě tady zdůraznit ta témata, která mají co dočinění s občanskými právy, protože to je právě ta oblast, kde jsme zodpovědní a kde máme tu povinnost jednat. To znamená, že ta doporučení se týkají právě těch bodů, o kterých jsme také hovořili, to znamená eh, mimo jiné tedy téma té koncentrace eh, mediálních služeb, to znamená, jaké to má také dopady na právo na informace a jak to souvisí s poskytovateli informací. Komise říká, a já s tím souhlasím, že tedy existuje opravdu několik tisíc poskytovatelů takovýchto služeb, ale nikdo nehovoří o vlastnících. Nikdo nehovoří o tom, kdo vlastně za těmi vysílacími službami stojí. Jedná se tady o jenom několik vlastníků, kteří v podstatě kontrolují celou tu mediální oblast a nebo ne, protože pokud by to bylo pouze několik málo vlastníků v celé Evropě, tak eh, by to v podstatě možná mělo vést k nějakému kritičtějšímu přeskumu. To znamená, že bychom se podívali na to, zdali vůbec dochází k nějaké jaksi rozmanitosti informací. Dále máme tady ještě ještě jednu podskupinu nebo jak takovou podoblast a to se týká reklamy. Tady je v podstatě to pravidlo 12 minut pro reklamy nebo ta obchodní sdělení pokud chceme, aby lidé dostali jaksi dostatek informací, tak si myslím, že právě tak dlouhé reklamy, tak dlouhá obchodní sdělení by mohla jít právě proti tomu, protože dostanou tolik informací, že je nebudou moci zpracovat a zanalizovat. Kromě toho se tady hovoří o tom, že komise by měla ještě přeskoumat, zdali toto pravidlo 12 minut opravdu funguje či ne a zdali vůbec tady jaksi eh, bylo nebo zaznamenáno jaksi mnoho stížností či ne. Eh, já si myslím, že spíš existují stížnosti, které jdou tím směrem, že se v podstatě jde o stížnosti proti tomu nadměrnému množství reklamin a ne příliš malému množství. Uh, reklamy. Dále jde tady o další reformy v oblasti obchodních sdělení a já bych se rád obrátil na komisi. Mohli byste nám říci, jaký je stávající, jak si stav té schované eh, reklamy, a ještě další bod je pro nás velmi důležitý, je to článek 21 charty tady v podstatě máme trošičku více jak si těch eh, důvodů, než ve článku 6 směrnice jde tedy o diskriminaci. A když se podíváme na text té směrnice, tak my bychom chtěli, aby tady opravdu eh, to znění bylo v souladu s chartou lidských práv. A další bod. Ten se vlastně týká veřejnoprávního rozhlasu. Protože tady se zcela jasně hovoří o tom, že eh, existují určité vysílací pořady, které jsou opravdu tak důležité, že by měly být přístupné opravdu pro všechny občany. A tady je ten výklad opravdu různý v jednotlivých členských státech. A já bych chtěl eh, podpořit ten výklad komise. A to další doporučení se týká velmi aktuálního tématu. Vidíme, že eh, rozhlas, televize a internet stále hrají jaksi silnější roli, poskytují opravdu velmi, velmi velké množství informací a v podstatě dochází i k propojování těchto médií, to znamená eh, televize plus internet a tak dále. A tady jde v podstatě o ochranu eh, nezletilých i v souvislosti s reklamou, protože víme, že reklama má jiné dopady na nezletilé, Eh, diváky eh, v porovnání tedy s dospělými eh, diváky a to si myslím, že bychom neměli zapomínat. To znamená, že je třeba opravdu zdůraznit ochranu nezletilých diváků. Myslím si, že bychom tady měli být jaksi ráznější, striktnější a měli bychom ještě jednou zdůraznit, že pro nás je právě ochrana nezletilých opravdu velmi důležitá. To znamená, že si musíme rozhodně podívat na téma reklamy během dětských pořadů. A ještě poslední bod. Tady jde v podstatě o ty eh, vnější obchodní dohody. Je velmi důležité, aby to, co máme tady, bylo i součástí těch vnějších obchodní, obchodních dohod aby tady existoval soula. A to je vlastně vše, co jo, najdete v tomto dokumentu a pokud byste měli další otázky, tak jsem samozřejmě připravena ně zodpovědět. Děkuji. Děkuji, pane de Jongu. Pan Luan. Amen. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, celkem souhlasím s návrhy pana de Jonga. Nicméně rád bych zdůraznil některé kritické body, kde bychom rádi vedli rozpravu. Bod jedna, eh, pluralita médií a mm, jak to spochybňuje vlastnictví médií. Tak tady myslím, že není jasná definice vlastnictví a není tady skutečná kontrola Eh, jejich chování v některých zemích. Liší se situace země od země do velké míry a tam bychom asi se měli na tyto věci soustředit a apelovat na komisi, aby konala, aby byla společná linie na evropské úrovni. V některých zemích určité informace nemají v podstatě eh, z hlediska informací nějaké omezení pro eh, vlastnictví a pro eh, vliv řady takových uzlových center. Některé mají vazby na podnikatelské kruhy, některé mají vazby na jiné, jiná centra. A to je možná bod, kde bychom možná měli mít jasnou definici a také možná vytvořit určitou regulaci na evropské úrovni, pokud je to možné, či alespoň předložit určité návrhy ze strany komise pro národní státy. Já souhlasím s panem de Jongem o těch sedmi a půl tisíce vysílacími stanicemi, které Evropská komise na evropské úrovni e, vidí, ale je to velice různorodé z hlediska vlivnosti těchto vysílacích stanic. A to by asi také bylo nutno nahlížet z hlediska základních práv na národní úrovni. A pak je tady ještě návrh k bodu čtyři. Jak víme, Není také jasná definice eh, programů jasně určených pro děti. Vysílací stanice pouze říkají, že nemohou eh, mít reklamy v rámci pořadu pro děti. Ale bohužel my velice dobře víme, že 75 času se děti dívají na televizi spolu se svými rodiči. Čili to je mimo programy určené pro děti. Takže tato definice tady opravdu chybí. Měli bychom požadovat od Evropské komise, aby vložila nebo vytvořila jasnou definici a tuto věc jasně regulovala. A ještě dva návrhy z mé strany za EPP. Podle mého názoru je zapotřebí ehm, lépe chápat, jak děti, mladiství či dospělí ehm, reagují ehm, ve svém chování. Tady není jasná analýza kterou bychom mohli použít v rozhodování o této situaci. A tady myslím, že by bylo užitečné mít eh, jasnou politiku na celé evro, celoevropské úrovni, ale mělo by to platit i pro členské státy, pro tedy národní vlády. Jaké bychom měli požadovat od Evropské komise takové uh, zásady? A když dovolíte ještě jednu otázku, uh, aby vznikly samoregulující postupy možná by bylo užitečné, kde by také došlo k větším výměně informací mezi zeměmi. Osvědčené postupy by se mohly vyměňovat mezi evropskými zeměmi. A všechny zúčastněné strany, vysílací eh, stanice, politikové, všichni by si mohli vyměňovat osvědčené postupy. Evropská komise by mohla zvažovat vytvoření celoevropské sítě expertů, které by, kteří by zahrnovali politiky na národní úrovni, ale také zástupce podnikatelských kruhů a Eh, vysílacích stanic. Čili to je také další návrh z naší strany, kde komise by mohla a snad i měla přijít s konkrétními regulačními náměty. Děkuji. Děkuji, pan Luan, paní Lotford. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, naš eh, stínový, stínová zpravodajka tady momentálně není a požádala mě, abych se vyjádřila jejím jménem. Ona souhlasí s těmi hlavními směry stanoviska, ale u, otázka, u otázky mm, časového sledování eh, tady otázka svoboda sdělovacích eh, prostředků, sdělovacích prostředků jde ruku v ruce také s těmto věcí a já mm, tedy stínová zpravodajka si klade otázku, zda je nějaká flexibilita u toho časového harmonogramu eh, u tohoto stanoviska pana De Jonga. Já myslím, že to záleží eh, hlavně na časovém harmonogramu výboru pro kulturu. Eh, bylo by dobré podívat se na zprávu a na některé pozměňovací návrhy ke zprávě a otázka tuto pak zohlednit v návrzích ve stanovisku ke směrnici o sdělovacích prostředcích. Čili pokud tady je určitá flexibilita eh, v časovém harmonogramu, tak by to bylo možné. A pokud je o mě, já Eh, si kladu otázku, jaké přesně jsou ty detaily ve směrnici týkající se reklamy v pořadech pro děti. Ale možná se tady zachází trošku příliš daleko, když se žádá od členských států, aby zváželi zákaz eh, reklamy v dětských pořadech, tak jak je v odstavci 7 navrženo. Já no, chápu, že je vhodné mít restrikce o tom, co nebo jaký typ reklam by mohl být v pořadech pro děti, ale souhlasím, že jsou tady mm, problémy, že by se mohlo zneužívat neskušenosti či důvěřivosti eh, dětí. Ale nevím, zda je nutné eh, úplně zakázat eh, taková obchodní sdělení v pořadech pro děti. Děkuji. Děkuji. Paní Santisjevič žádala o slovo. I didn't ask. Já jsem nežádala o slovo, ale když jste mi slovo dala, tak eh, pár slov řeknu. Myslím, že nejdůležitější problém se sdělovacími prostředky v dnešní době, zejména v Evropě, nezávisí na politice nebo eh, politické či, na politickém či ekonomickém tlaku. Problém je vlastnictví sdělovacích prostředků. A my musíme se věnovat otázce vlastnictví. protože vlastně nepřímo eh, se to týká politiky. Eh, a to proto, že oni vlastně evidentně zastupují určité skryté zájmy. Vždycky, všude. Děkuji. Děkuji, já jsem vás měla na seznamu, i když jste o slovo nežádala, omlouvám se. A teď už zpátky pan de Jong. Chcete prosím k tomu něco dodat? Eh, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Děkuji, paní předsedkyně. Já si samozřejmě vážím všech reakcí. Opravdu vše, co bylo řečeno, považuji za velmi, velmi zajímavé. A když bych si v podstatě ty dvě reakce tuto chvíli spojil, tak vlastně jde u obou reakcí o nezletilé a děti, takže možná, že bychom opravdu měli provést ještě nějaký přesnější průzkum, abychom věděli, jaké dopady tato reklama na děti a nezletilé má a poté komise by měla zhodnotit, jak velká je ta škoda nebo jak negativní ty dopady jsou a poté můžeme se vynasnažit nadefinovat něco nového, protože samozřejmě máme určité programy, které nejsou přímo pro děti, ale děti se na ně dívají, takže já si myslím, že vlastně tím nejlepším řešením v tuto chvíli by bylo vyzvat komisi, aby jaksi provedla nějaký další eh, přeskum. A já jsem tady velmi rád za to, že vůbec eh, tady tato debata probíhá. Eh, já si myslím, že co se týče té stávající situace, tak si myslím, že jsme tady v podstatě všichni ve shodě, to znamená všichni souhlasí s tím, aby byla vytvořena nějaká síť taková. A e, já bych se rád zeptal v tuto chvíli komise, zdali něco takového už neexistuje, anebo zdali by v podstatě s tím e, komise souhlasila. To znamená, že bychom si vyměňovali informace, vyměňovali bychom se osvědčené postupy, já bych s tím určitě souhlasil. Eh, mm, to znamená, že s tím obsahem, jak si tohoto stanoviska souhlasím, myslím si, že v podstatě toto stanovisko i tato zpráva velmi úzce eh, souvisí, i když to tedy teď spíše spadá pod eh, výbor pro kulturu. A já si myslím, že v tuto chvíli musíme ještě udělat všechno pro to, aby tato zpráva byla ještě, ještě ve větším souladu se zprávou paní Renáte Weber. Ale já si myslím, že tady jde o to ještě dohodnout se s výborem pro kulturu. Děkuji. Já se ptám komise, zda bych chtěla něco dodat. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že diskuse se týkala především dvou aspektů. Za prvé vlastní provádění e, směrnice a pak aspekt e, politiky. E, pokud je o to provádění, tak směrnice se tady už odvolává na ko-regulaci a je tady otázka ochrany nezletilých, otázka, jak to zajistit, jaké nástroje použít. A pak je tady probíhající dialog, který probíhá se různými partnery, aktéry, s příslušnými eh, firmami eh, na téma samoregulace. Čili na tom se podívali i vysílací stanice, i eh, příslušní, příslušná odvětví. Pokud je o ochranu nezletilých, já bych chtěl připomenout právě z hlediska nezletilých, že už jsou pravidla ve směrnici která se týkají televizních eh, eh, služeb eh, online i ne online, i video na vyžádání a podobně. A tak tady ty, ta různá sdělení se nemají sněži, snažit přímo eh, propagovat či prodávat produkty s eh, neužitím neskušenosti či důvěřivosti eh, mladistvých. Čili to, co je tady, to je taková výzva k členským státům. To už je vlastně v evropském právu. Už se to provádí a mělo by to být prováděno členskými státy. Pokud jde o aspekt politiky, tak Myslím, že tady jsou dvě hlavní otázky, které zazněly, eh, a to je koncentrace médií na jedné straně a dále jeden z návrhů se týkal eh, článku 21 charty a článku 6 směrnice, které by měly být v souladu. Pokud je o koncentraci médií, tak tady bych chtěla připomenout, že probíhá stále diskuse Eh, také v komisi a komise, eh, komisařka, místo předsedkyně komise, tedy Krusová, má skupinu odborníků na vysoké úrovni, eh, kteří zpracovávají určité stanovisko. A mm, myslím, že toto stanovisko budeme mít za pár týdnů. Předpokládáme, že tato zpráva také předloží určité návrhy eh, komisi i členským státům i všem zúčastněným partnerům. Eh, pokud jde o mm, harmonii nebo soulad mezi eh, tímto návrhem, tak všechny důvody v článku 21 z Charty základních práv nejsou převzaty v článku 6 směrnice, tak tedy legislativní návrh komise byl ehm, takto formulován se všemi těmito důvody z článku 21, ale neprošlo to pak v dalším jednání dalších, eh, na dalších úrovních, konkrétně v radě. Takže tady je otázka, jestli v tom spolurozhodování na legislativní úrovni toto můžete prosadit. Děkuji. Děkuji vám. A já bych chtěla připomenout, že eh, uzávěrka je 15. ledna ve 12 hodin pro pozměvací návrhy a hlasovat e, zatím máme 31. ledna ve výboru. Další bod na programu je hlasování. A musíme přerušit naše jednání až do 17 hodin 10 minut, aby eh, mohli přijít všichni členové, kteří se chtějí zúčastnit hlasování. Takže máme něco přes 12 minut pauzy. Budeme tedy pokračovat v 17.10. Dear colleagues, I ask you... Vážení kolegové, posaďte se prosím. We should start the votes. Měli bychom začít hlasovat, dámy a pánové. Please. I am happy that we are so many. Jsem velice ráda, že je nás tu tolik na hlasování. Prosím, ale abyste se už, už usadili. Please, we have to start. Constant. have to wait. Uh, colleagues, Takže, vážení kolegové, začneme hlasovat. Návrh zprávy o Eurodaku. Spravodajkou je paní Makovej. Paní Makovej, chcete se ujmout slova dříve, než začneme hlasovat? Děkuji mnohokrát. Na této otázce jsme pracovali velice usilovně, měli jsme různé neschody, nakonec se nám u většiny bodů podařilo dosáhnout schody. Chtěla bych poděkovat celé skupině a stínovým zpravodajům za spolupráci. A doufám, že ta konečná verze bude pro nás, pro všechny přijatelná. Děkuji paní Makovej, začneme tedy hlasovat. Pozměňovací návrhy 61, 62 a 63 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dobře, můžeme to ověřit, ale já jsem se domnívala, že to bylo zcela jasné. Takže ověřujeme. Zahajuji hlasování. Takže EPP 5 členů, čtyři členové nyní. Příliš mnoho vás je. Tři, dva, jedna, jeden. Pořád je vás o jednoho více. Nyní je to v pořádku. Končím hlasování. 39 proti, 9 pro, jeden se zdržel, takže zamítnu to. Pozměňovací návrhy 6 a 7 jsou staženy. 64, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 8, zde je ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Dále navrhuji, abychom hlasovali o 65, 66, 67, 70 a 71 unblock, protože se na tom shodly všechny politické skupiny. Takže o těchto pěti návrzích eh, hlasujeme společně. Kdo je pro? V čem je problém? Ptá se paní předsedkyně. 65, 66, 67, 70 a 71. O těchto pěti navrhuji hlasovat unblock. Takže kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Dále se vrátíme k 68 a 69. Ty jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 72. Pro? Proti? Přijato. 9. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 10 byl stažen a jdeme k návrhu 76. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 77. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 6. Ne, ne, ne. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, návrh 80. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 86 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Jdeme k návrhu 11, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdržel se, musíme to ověřit. Takže zahajuji hlasování pozměňovacím návrhu číslo 12. Opět jeden člen EPP navíc. Teď je to v pořádku. Končím hlasování. 25 pro, 24 proti, takže schváleno. Vy nemáte kartičku. Ano, já jsem neměl hlasovací kartičku, chtěl jsem hlasovat proti a ve stejném okamžiku přišel náš pátý kolega. Nikoli šestý, ale pátý, protože já nemám svoji kartičku a já si myslím, že by to bylo bývalo stejné v obou případech. Stejný počet proti a pro. Dobře, takže Zamítnuto, říká paní předsedkyně. Pokud je to 25 pro a 25 proti, tak je návrh zamítnut. Pan Tavarič hned na začátku řekl, že nemá svou hlasovací kartičku. Paní Mathieu? Kolik členů EPP zde je? Je zde nějaký maximální počet členů EPP? Dobře, pokud chcete, můžeme znovu hlasovat, aby to bylo pro všechny zcela jasné. Budeme tedy znovu hlasovat. Zahajuji hlasování k návrhu číslo 12. Nikdo nehlasuje. Končím hlasování. 25 pro, 26 proti. Takže zamítnu to. Jdeme k návrhu 91. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 13 staženo, 91 ověříme. Zahajuji hlasování k návrhu 91. Končím hlasování. 27 pro, 26 proti. Návrh byl schválen. Pozměňovací návrh 13 byl stažen. 14. Kdo je pro? Proti. Myslím si, že schváleno. 92 pro, proti, zdržel se, schváleno. 15 pro, proti. Takže ještě jednou. Návrh 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. Jdeme dále k návrhu 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kdo je pro? proti. Těžko říci, takže ověříme. Zahajuji hlasování. K návrhu 16. Končím hlasování. 30 pro, 23 proti, schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 95, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 98, kdo je pro, proti, Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 98. Prosím, můžete hlasovat. Opět jeden člen EPP navíc. Teď je to v pořádku. Končím hlasování. 22 pro, 32 proti, zamítnuto. 99 a 100 jsou totožné, kdo je pro. Proti. Zdržel se někdo? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 pro, 27 proti, takže zamítnuto. Pozměňovací návrh 101. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 pro, 26 proti. Schváleno. Snažme se postupovat rychle. Návrh 17, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Musíme ověřit.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 28 pro, 27 proti. Schváleno. Pozměňovací návrh 113. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 114 a 115 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 116. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 117 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 14, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A jdeme dále k návrhu 122, kdo je pro, proti, musíme ověřit. 122 zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 27 proti, 5 se zdrželo, zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 125. Kdo je pro? Proti? Musíme ověřit. Zahajuji hlasování k návrhu 125. EPP má opět jednoho člena navíc. Nyní v pořádku, končím hlasování. 29 pro, 27 proti, schváleno. A jdeme k návrhu 128. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Dále návrh 29. Zde máme oddělené hlasování. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Kdo je proti? Zamítnuto. Dobře, takže to ověříme. Zahajuji hlasování od druhé části návrhu 129. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 pro, 27 proti. Schváleno. Jste mě popletl, pane Moraesi. Pozměňovací návrh 130. 130, kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 31, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 132, zde je ústní návrh, kdo je pro, proti, musíme to ověřit. Zahajuji hlasování k návrhu 132. Opět EPP, jeden člen navíc. Z EPP, prosím, někdo z vás musí vyjmout kartičku, nyní je to v pořádku a končím hlasování. 28 pro, 27 proti, schváleno. Jdeme dále k návrhu 133, to je lingvistický pozměňovací návrh, takže jdeme ke kompromisu 16. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 136, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 137. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit. Posměňovací návrh 137. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 pro, 27 proti. Schváleno. Kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 140, ten je jazykový, takže o něm nehlasujeme. 141, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 20, kdo je pro? Proti, schváleno. 142, pro? Proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že schváleno. 142. 143. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Schváleno. 145. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Ověříme. Takže 145 zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 pro, 27 proti. Schváleno. 146. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. 147 a 144 jsou totožné. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 149 9 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 150, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 18, oddělené hlasování. Hlasujeme pro první část, kdo je pro, proti, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, schváleno. Nyní Návrh 154 a 155 a 156, ty jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 157, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 19, pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Jdeme dále k návrhu 161. 58. První část eh, odpadá, takže musíme hledat o té druhé části. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit. Myslím si, že je to stejná většina jako předtím, ale ověřme to. Končím hlasování. 30 pro, 26 proti, schváleno. A dále 161. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 162. To je ústní pozměňovací návrh paní Latford. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dále můžeme unblock hlasovat o 164, 165, 166, 168 a 169. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. to. 167 stažen. Jdeme tedy ke 170. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 20. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 174 a 175 totožné, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 176 a 177 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 178. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 179, to je ústní pozměňovací návrh paní Keller. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 180, kdo je pro? Proti? Schváleno. 181, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 21 o preambuli schváleno. Číslo 1, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 22 a 23 jsou totožné, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 24, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 25 pro, proti, zdržel se, schváleno. 26, 27, 29 a 30 můžeme hlasovat blok. Ne? 26. Ano, 26, 27, 29 a 30, říká paní předsedkyně. 30 ne, dobře. Takže pouze ty tři. 26, 27, 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Samítnuto. 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 31. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 32, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 33, pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 15a, ten je propojen s kompromisem 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 2. Stažen 35 lingvistický, takže pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 36 pro, proti, zdržel se, schváleno. 37 pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní navrhuji, abychom o 38, 39 a 40 hlasovali en blok. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 41, kdo je pro? Proti, Zdrželo se někdo? Schváleno. Kompromis 6a. Pro? Proti? Zdrželo se? Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se? Schváleno. Poté zde dohoda o hlasování unblock o 45, 47, 48, 51 a 52. Kdo je pro? Proti? Vtržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 46. Kdo je pro? Proti? Vtržel se? Schváleno. 49. Kdo je pro? Proti? Vtržel se? Schváleno. 50. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 4. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 53. Pro? 50, schváleno. 5. Kdo je pro? Proti, schváleno. 54. Pro? Proti, schváleno. 55 je lingvistický, takže 56. Kdo je pro? Proti. Není to jasné, nezvedáte ruce zřetelně, takže ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 pro, 27 proti. Schváleno. Nyní budeme on blog hlasovat o 57, 58, 59 a 60. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o celém pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41 pro, 11 proti, 4 se zdrželi. Schváleno. Congratulations. Blahopřejeme.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 Okay. Now, uh... A nyní budeme hlasovat o návrhu rozhodnutí zvýšení míry spolufinancování ze strany Evropského uprchlického fondu. Pan Torvalc je zpravodajem. Chce něco říct? si, prosím? Nebudu číst celý ten dlouhý název. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že k tomu nemám příliš mnoho, co bych eh, měl říci. Já jsem už eh, minule na schůzi apelovala, abyste nepředkládali mm, pozměňovací návrhy a vy jste mě velmi laskavě vyhověli. Dobrá, budeme tedy hlasovat. Eh, nemáme tady žádné pozměňovací návrhy, hlasujeme tedy o celém návrhu zprávy. Bude to už závěrečné hlasování o celém textu. A rovnou tedy elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 54 pro, 1 proti. Nikdo se nezdržel. Blahopřeji, pane Torvalce. A pak je tady ještě jedna zpráva, taktéž pan Torvalc, o zvýšení míry spolufinancování ze strany Fondu pro vnější hranice. Také nemáme žádný pozněcí návrh, rovnou tedy hlasujeme elektronicky o celém textu. Prosím, hlasujte. Prosím, hlasujte, kolegové. Končíme hlasování. 55 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji. Christmas holidays and I... Takže vám přeji hezké Vánoce a všechno nejlepší. A nyní my se vracíme eh, k našemu programu. Prosím, vážení kolegové. Ti, kdo chtějí odejít ze sálu, prosím, v klidu odejděte a my budeme pokračovat. Bod 11 na programu. Pos- pozměvací návrhy eh, k návrhu zprávy Charta EU standardní podmínky svobody sdělovacích prostředků v celé EU, zpravodajka Renate Weber. Nejdříve dám slovo zpravodajce a pak eh, budeme diskutovat. Prosím. Thank you very much, Chair. I would... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, navrhla ještě chviličku počkat, aby lidé odešli ze sálu a byl tady klid. Prosím, prosím, umožněte nám pokračovat v sále. Okay. Tak, já myslím, že teď už můžeme pokračovat. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé, prosím, dovolte, abych poděkovala všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy k této zprávě. Fakt je, že pozměňovací návrhy odpovídaly tomu, co jsem už očekávala brali se v úvahu první výměny názorů o prvním návrhu a také brali v úvahu slyšení, které proběhlo v našem výboru. Je Obecnou poznámku bych řekla, že mnoho pozměňovacích návrhů jsou, je, je velmi eh, užitečných a určitě obohatí zprávu. Já jsem také byla příjemně překvapena, když jsem viděla, že u některých témat pozněvací návrhy šly v podstatě vždycky stejným směrem, takže jsem přesvědčena, že to bude snadné, jak dosáhnout kompromisu u těchto pozměňovacích návrhů. Obecná poznámka, jak už jsem řekla, já rozhodně začlením eh, všechny nebo většinu těchto eh, pozměňovacích návrhů začlením do kompromisních návrhů nebo do textu nebo do dalších návrhů a věřím, že co nejrychleji se sejdeme se stínovými zpravodaji, i když v tomto období roku to není zrovna jednoduché. Asi o Vánocích příliš mnoho lidí pracovat nebude chtít. Teď eh, trošku podrobněji k pozměňovacím návrhům. Chtěla bych říci, že pokud jde o ochranu eh, médií před hrozbami cenzury, tak rozhodně eh, podpořím tady tento pozměňovací návrh, protože to je velice cený návrh. Budu se to snažit eh, vložit do nějakého kompromisního návrhu nebo podpořím hlasování o tomto návrhu i jako takovém odstavec o mechanismech pro eh, výběr vedoucích představitelů sdělovacích prostředků. Já myslím, že by bylo důležité, eh, aby takové mechanismy a procesy zůstaly co nejotevřenější. To znamená, že já osobně bych dala přednost původnímu odstavci zprávy, a ne eh, přímo specificky bych eh, tam zmiňovala nějaké instituce EU, ale tady samozřejmě budeme to eh, diskutovat na schůzce se stínovými zpravodaji. Odstavec o pluralismu médií a svobodě médií a diverzifikaci médií, přístup různých aktérů. Tady je nabít také nabídka široké škály názorů. Možná se to pořadí může nějak v té zprávě trošku řadit jinak, ale obecně to eh, ten pozněvací návrh vítám. Rozhodně bude kompromis k odstavci eh, týkající se soukromých médií a veřejnoprávních médií a jejich povinností, které se hrávají nebo které plní ve společnosti. Odstavec 5 eh, o zneužívání, kontroly, cenzury a podobně, tak tady je všeobecný konsensus o těchto aspektech. Myslím, že všechny pozněvací návrhy na toto téma budou přijaty. Vlastnictví médií, koncentrace médií, řízení médií, transparentnost. Tady pozněvací návrhy jdou všechny stejným směrem, tak jsem přesvědčená, že to bude eh, jednoduché nebo alespoň nebude těžké, to všechno skloubit do kompromisu eh, aby novinář nebyl vystavován tlaku, aby se propagovalo investigativní eh, novinářství a podobně. To si zaslouží zvláštní pozornost. A tady také můžou být nějaké kompromisní návrhy. Rozhodně to v celkovém textu bude zohledněno. Monitorování situace médií. Každý rok tady je pozměňovací návrh, se kterým nesouhlasím. Ale mm, zdá se, že dost kolegu to podpořilo. Takže takový odstavec možná můžeme trošku otevřít, eh, abychom se kladli otázku, který orgán by byl nejvhodnější pro takové monitorování. vzhledem také k situaci, že mandát agentury pro základní práva je zatím stále ještě velmi omezen. Já ani nechápu, jak je to možné, že je tady agentura pro základní práva, jejíž eh, mandát neobsahuje otázku svobody médií. Ale to samozřejmě závisí na radě, takže já se s tím budu muset vyrovnat, i když se mi to nelíbí. Další diskuse zřejmě ještě bude vedena o skupině evropských regulátorů a o harmonizaci eh, pravomocí. Tady jsou eh, názory, které nejdou úplně stejným směrem. pozměňovací návrhy tady jsou, eh, které jsou velice podobné, týkající se transparentnosti, vlastnictví médií, veřejných eh, zdrojů. Tady já věřím, že se snadno dosáhne schody. Jsou také pozměňovací návrhy, které jdou i proti sobě navzájem. O, například o tom, jak do jaké míry bychom měli regulovat svobodu médií, to samozřejmě zůstane otevřeno do rozpravy, která proběhne na schůzce se stínovými zpravodaji. A pak řada pozměvacích návrhů se týká eh, bodů, které nejsou obsaženy v původním návrhu zprávy. Já se na ně velmi pozorně zaměřím, prodiskutujeme je a například úloha veřejnoprávních médií, hospodářská soutěž, zakládání nových médií a podobně a řada dalších. To ovšem jsou jen mé první poznámky a já se samozřejmě těším na další diskusi s kolegy. Děkuji, Renate. Paní Fajolan žádá o slovo. Děkuji. Děkuji, Renate, za tento úvod. Já bych se zaprvé snažila zastoupit Kingu, která je naší stínovou zpravodajkou a bohužel eh, nestihla let ze Spojených států a nemůže tady být. Takže přidám její eh, eh, reakci jménem frakce SAD. Většina našich pozměňovacích návrhů se zaměřovala na otázky, které nám připadají velice důležité a já myslím, že přesně odpovídají tomu, co právě tady zaznělo ze strany zpravodajky. Voláme po silnější zaangažovanosti EU, aby se hájila svoboda médií a svoboda projevu. Nejsme pro nadměrnou regulaci médií. Musíme eh, přizpůsobit eh, nařízení specifičnosti eh, každého média. Podporujeme tu iniciativu vytvoření společných standardů zajišťujících nezávislost dohledových orgánů, jejich nezávislost na politické moci. Stínová zpravodajka navrhuje, aby audiovizuální média podléhala zvláštní Eh, směrnici a eh, by se zajistilo, že národní regulátoři v této věci eh, jsou nezávislí, nestraní a podporují rozvoj těchto médií. Dále otázka koncentrace médií, zabránit koncentraci vlastnictví médií a zneužívání dominantního postavení. Žádáme o transparentnost ve vlastnictví médií prostřednictvím databáze my podporujeme pozněvací návrhy, které upozorňují na vytvoření nezávislých samoregulačních mm, orgánů a Code of Conduct pro média. Chceme podpořit investigativní eh, žurnalistiku prostřednictvím třeba Evropského fondu. Řada pozněvacích eh, návrhů Eh, zkoumá otázky zaměstnání, podmínek zaměstnání eh, novinářů. Eh, jde o to, aby je podmínky jejich práce odpovídaly nejvyšším evropským standardům. Jde nám o to, aby stát a státní podniky neovlivňovaly obsah médií svou politikou v oblasti reklamy. Také apelujeme na komisi, aby monitorovala, zda veřejné prostředky jsou používány transparentním způsobem v členských státech ve smyslu eh, veřejnoprávních prostředků. Je třeba zajistit nezávislost veřejnoprávních sdělovacích prostředků a udržet pro ně udržitelné financování. A chci využít této příležitosti a eh, předám ještě jednu zprávu od Kingy je tady deset pozměňovacích návrhů pro posílení nezávislé úlohy sdělovacích prostředků, obrana proti politickému zasahování či politicky motivovaného eh, ovlivňování, zejména televize, včetně politicky motivovaných vytváření alternativ ke státní televizi, což se stalo v mé zemi, ve Slovensku. Předložila jsem také pozněvací návrh, který počítá s potrestáním všech těch, kdo útočí na novináře. Často máme určité postupy a procesy, ale nedovedou se až do konce. Musíme tedy mít jasné odsouzení eh, těch, kdo útočí na novináře. Já očekávám, že zpravodajka toto všechno zváží, doufám, že schválí naše návrhy, které se snaží posílit pluralismus a svobodu médií v Evropě. Děkuji. Děkuji, pan Marinesku. Děkuji. Já se především soustředuji na Code of Conduct, transparentnost médi- vlastnictví médií ve svých pozměňovacích eh, návrzích. Taky je tady návrh, eh, který se týká Asociace evropských regulátorů. Eh, těším se na zasedání stínových zpravodajů. A tady mám pocit, že máme prakticky, jako bychom měli prakticky dokonalá média v Evropě. Děkuji, pan Tavariš. Děkuji. Především bych chtěl poděkovat za vynikající spolupráci s stínových zpravodajů. Toto je velice důležitá zpráva. Především v této zprávě Eh, bych chtěla, aby se odrazilo to, co slyším stále od našich občanů, a sice, že svoboda eh, médií není ohrozena také vzhledem k hospodářské situaci, která se negativně eh, vyvíjí a často velmi zhoršuje. O tom bychom také měli něco říci. Důvod je v tom, že vlastně média již nejsou lokální, mají webové stránky, mají velký dosah a proto je třeba se na ně dívat i z nadnárodní perspektivy. Samozřejmě eh, Evropská unie stojí na demokracii, pluralismu, respektování eh, svobod a podobně. To je zcela jasné a musí to být jasně projeveno ve veřejné sféře. Eh, demokracie závisí na našich médiích už od 18. století. Takže to jsou ty teoretické aspekty. A nyní praktická část. Situace se velice rychle vyvíjí. A technologické změny mají dopad na podnikatelský model velkých částí médií. Veřejné eh, orgány by měly pomoci k určitému přechodu. Nesnad zachraňovat podnikatelské modely, které odumírají, ale eh, během takového přechodu snažit se udržet ty, eh, které pro nás jsou důležité. Takže já jsem velice rád, že Renate zváží pozměňovací návrhy, které jsme předložili. Je tady také otázka eh, nejistých pracovních míst v oblasti žurnalistiky kdy někdy eh, novináři nejsou tak svobodní, jak by měli být pro výkon svého povolání. Také bych chtěl říci, že eh, například eh, zvláštní výbor pro organizovaný zločin a praní špinavých peněz se také může zabývat otázkou novinářů věnujících se investigativní novinařině, což je tak důležité i pro tuto oblast. A bychom měli jistotu, že do budoucna se vyhneme takové vážné krizi, kterou prožíváme nyní. Otázka tedy nejistých pracovních míst v oblasti žurnalistiky. Tady bychom chtěli, aby se provedly určité studie, které by zkoumaly tuto otázku. Teď eh, analýza takového jevu bude asi možná trošku kontroverzní, proto bychom to rádi ponechali na úrovni studie. Další body, to myslím, že už dostatečně dobře popsala sama Renata. Takže těším se na další setkání stínových zpravodajů a děkuji. Děkuji. Pan De Young. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Můžu opět hovořit stručně, protože myslím si, že všichni směřujeme správným směrem. Pro mne zde jsou tři priority. Za prvé vlastnické vztahy a otázky koncentrace, za druhé uznání důležité úlohy veřejnoprávních médií a za třetí podpora investigativní žurnalistiky v Evropě. Rovněž jsme se s tím setkali v rámci jednání zvláštního výboru pro organizovaný zločin a zde se ukazuje, že investigativní žurnalistika je naprosto klíčová. Poslední bod se týká toho, že bychom po 11. září se neměli příliš obávat toho, abych se vlády otevřely občanům, že protože často novináři mají problém se získáváním informací a já se domnívám, že na to je důležité upozornit. To jsou tedy mé čtyři hlavní priority, ale já jsem neslyšel nic ve zprávě paní eh, Weber, něco, co by se odlišovalo od těchto mých priorit, takže já se těším na setkání se stínovými zpravodaji. Děkuji a nyní dávám opět slovo Renate. Děkuji, paní předsedkyně. Já mnohokrát děkuji všem kolegům za jejich připomínky. Nyní mám takovou filozofickou otázku. Proč se vlastně na všem shodneme. Není to náhodou, protože jsme se těch nejožávějších otázek vůbec nedotkli, anebo protože po sedmi letech diskusí o těchto problémech, o svobodě médií, že se tady nyní shodneme na tom, že musíme něco udělat a že je třeba, abychom jakožto zástupci evropských občanů šli jedním směrem. Já jsem přesvědčena o tom, že nyní je skutečně doba na to, abychom přišli s nějakými rozhodnějšími a pravidelnějšími kroky když vyhodnocujeme problémy, se kterými se musí utkávat média a novináři. Také jsem přesvědčena o tom, že se nám poměrně snadno podaří dosáhnout schody. Z těch pozměňovacích návrhů a při poslechu dnešní diskuse si uvědomuji, že zde existuje jasný apel na posílení investigativního žurnalismu, abychom investigativní žurnalisty podpořili, měly by k tomu být eh, uvolněny i určité finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie. Byla bych eh, ráda, kdybychom se i na tom shodli a pokud se tedy na tom shodneme, mělo by se to v té zprávě objevit. Jinak eh, již vlastně nemám co dodat. Přeji vám krásné svátky, krásné Vánoce a uvidíme se příští rok. Děkuji, paní Weber. Hlasování ve výboru je naplánováno na 21. a 22. ledna. Také já vám přeji krásné prožití vánočních svátků. Zítra se zde opět sejdeme. Začneme v 9 hodin. Závěry a úspěchy kyperského předsednictví. Zítra odpoledne mezi nás ve tři hodiny přijde paní komisař Kardingová, takže poprosím členy, aby také přišli. Děkuji vám a pro dnešek ukončuji naše zasedání.